Bene, allora cominciamo i lavori della Commissione di oggi pomeriggio al punto 21. E se dovolite, tak budeme pokračovat v našem zasedání a než se dostaneme k bodu 21, tak několik informací o schůze ko- koordinátorů, kteří rozhodli. 6. září politické skupiny musí uh, předložit jména poslanců, kteří se zúčastní irské delegace i návrhy na studijní skupiny na rok 2013, plány schůzí na 2013, do delegací 2013 a eventuálně nápady na možná setkání s národními parlamenty. Také se schválil program veřejných slyšení a cestovní mapa 2050. Budeme mít slyšení na ochranu údajů. A bude briefing o inovacích a využívání osobních údajů, předávání údajů do USA, technologická spolupráce s Brazílií. To bylo eh, rezumé rozhodnutí ze schůze koordinátorů ze včerejška večera. Dnešní program. První bod. Paní Pilar del Castillo měla předložit zprávu o delegaci v Brazílii, ale nemůže tady být dnes po obědě, takže mailem všem poslancům výboru ITRE zaslala informaci. Takže bod 21 máme tímto splněný. A ještě nám zbývají tři body programu 22, 23 a 24. a potřebujeme i názor komise k těmto bodům. Budou to tři různá vystoupení a já bych začala tím, že dám hned slovo k prvnímu bodu. Mm, postup přidělování licencí programu přidělování radiových frekvencí 4G. Prosím. Děkuji paní předsedkyně a Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za příležitost informovat parlament o implementaci eh, licenční politiky, ale vy se chcete zaměřovat na licence ehm, frekvencí 4G, mobilní technologie. Tato technologie a konkrétně LTI technologie, které se říká 4G, Parlament eh, je považuje za, považova, za důležitý prostředek poskytování vysoce rychlostních bezdráchotových služeb občanům. Efektivní využívání frekvencí, který by částečně řešil problém kapacit a nárůstu datového mm, objemu přenášených dat a také Eh, nové inovativní služby pro občany. Proto ta politika v eh, frekvenci, kterou přijala Rada parlament v únoru, bere ohled na ty potřeby, které existují. Eh, Evropský parlament tady ve své práci zdůraznil potřebu mm, vytvořit mm, 1200 MHz spektrum nebo frekvenci, která bude potřeba. A to je práce, kterou provádíme v souladu s naším mandátem. A budeme vás informovat jako parlament o pokroku. Když se zaměříme na bezdrátový, bezdrátové široké pásmo, tak existují přesné povinnosti v programu týkající se harmonizovaných frekvencí existujících a ty informace jsou dvojí. Jednak frekvence, které již byly mm, harmonizovány a se používat pro, v Evropské unii pro bezdrátový přenos. Členské státy mají povinnost do ro- konce roku 2012 provést autorizaci využívání těchto pásem já slibuji, že nebudu zacházet do technických podrobností, i když samozřejmě parlament eh, je schopen to pochopit, ale jsou čtyři pásme 14, 18, 2,6 mega a 6 eh, giga. Byly předmětem technické harmonizace už nějakou dobu a ty členské státy nemají uh, Eh, možnost to dále zdržovat, takže by operátoři mohli použít, dávat, skytovat služby občanům. Ehm, už eh, poskytují 870 mm, takže teď bych vás informoval o stavu prací. Existuje tedy druhá povinnost týkající se pásma 800 MHz, to je takzvaná digitální dividenda, protože se dříve používala v televizi. A když televizní vysílání přešlo nebo přechází z analogu na digitální, tak se uvolnila tato frekvence. I když jsme měli mm, už technickou harmonizaci, co mělo být široké pásmo, ale vzhledem k jeho významu to bylo ponecháno na radě a parlamentu, aby rozhodl o, o datu implementace. A to vy jste pro, udělali ve svém politickém programu. Členské státy mají termín do mm, led, příštího ledna, aby dokončili li, udělování licencí pro 800 MHz takže mají provést autorizační proces a umožnit využívání tohoto pásma. Ještě poskytnu další informace um, o tomto pásmu. Když se podíváme na, všechna tato, na všechny tyto frekvence s tím, že cílem stanoveným parlamentem s ohledem na uvolnění těch 12 MHz eh, frekvence pro mobilní a bezdrátové přenosy, eh, tak eh, mm, jsme svědky situace, kdy členské státy, přestože technická rozhodnutí museli provést už před nějakou dobou, tak stále jsou jaksi pozadu plnění závazků jsou tady určité problémy s digitální televizí a přechodem z analogu, což vyvolává problémy pro některé členské státy i pro vojenské technologie. To je součástí procesu, kterým teď procházíme. Co se týče už těch čtyřech už harmonizovaných frekvencí, většina členských států uh, již dokončila transponování do národní legislativy a všechny, pokud víme, dokončily potřebná regulační opatření pro přizpůsobení 919 ehm, pásma, to je pásmo GSM, a parlament eh, se účastnil změny této směrnice, aby tato frekvence mohla být používat pro modernější technologie. Ale jsou i mm, bohužel stále situace, kde členské státy ještě nevydali licence. Například jedno pásmo 2,6 GHz, kde jenom polovina členských států dokončili ten proces. Víme, že několik eh, dalších členských států Mm, provádí licenční proces, jsou to aukce, tam, které tam probíhají, ale některé členské státy ten termín do konce roku nesplní. A to je důležité, protože toto pásmo e, technologové operátoři um, spojují mm, s tím 800, e, pásmem 800 MHz. Takže dříve to bylo těch 900 a teď se těch 800 spojuje s 2,6 technologických důvodů. Takže obě tyto pásma by měly být dány k dispozici operátorům co nejdříve, aby bylo zajištěny služby 4G v celé Evropské unii. Co se týče 800 MHz pásma, tak to již byly uděleny licence v sedmi členských státech také se uh, licence udělí v dalších sedmi státech, ale v některých případech je to pomalé. Tři další členské státy plánují udělení licencí příští rok, 2013, ale tím zbývá stále ještě sedm členských států, kdy nevíme, kdy zda splní své povinnosti nebo zda řeší tento problém. Na druhou stranu, eh, mm, je, bylo jasné, že to bude vyvolávat problémy v některých členských státech, především v těch, kde musela eh, bránit interferencím a u eh, kosmickým navigačním systémům, vesmírným navigačním systémům v Rusku, v Bělorusku. Některé členské státy byly zpomaleny při tom využívání těch 800 MHz na bezdrátové vysílání. A na začátku minulého roku bylo dokončeno bilaterální jednání s členskými státy a Ruskem a Ukrajinou, takže teď už není skutečná překážka pro dokončení autorizací. Však jsou určité obavy, co se týká televize a interference z různých zemí. My víme, že budou žádosti o výjimky z několika zemí. Dva členské státy již požádali výjimku Uvedli to z důvodu, které vysvětlili, že nebudou schopni licenci do ledna příštího roku. Jeden členský stát jich uvedl, že z důvodu vojenských nebude dávat mandát na 800 MHz, což mohou podle článku 1 programu radiové frekvence. Minulý týden výboru pro radiové frekvence jsme mm, vysvětlovali ten proces udělání uznávání výjimek a jasně jsme řekli, že pokud nesplní své eh, no, jsem byl řečeno, nesplním své požadavky do konce roku. Když přejdeme dále k dalšímu aspektu těch licencí, tak my se snažíme podpořit členské státy, aby to řešili transparentně a pokud možno v více pásmových aukcích to mm, vyvolá větší transparentnost a dá to větší jistotu operátorům také to znamená, že nebude umělá inflace cen za licence, což je důležité, takže operátoři musí pak investovat do sítí na poskytování těch služeb. Takže vícepásmové aukce jsou plánovány a my je podporujeme. Pokud členský stát ví, že bude spoždění v uvolnění některých frekvencí, například 2,600, tak nejlepší praxe je, aby poskytli licence a operátoři, aby mohli začít již ty sítě přepravovat. V jedné zemi bylo rozhodnuto, která již dokončila licence na 800 MHz, i když ta frekvence bude k dispozici až 1. ledna 2014. Způsob, jakým se ty licence udělají, udělují, je také důležitý. Jednak co se týče stávajících licencí 1900 nebo 1800, aby byly k dispozici na trhu a ehm, těch 900 1800 MHz je, to, to je tak má modifikace frekvencí a členské státy mají ehm, za povinnost zajistit, aby operátoři, kteří již mají licenci na nové inovativní 4G služby, tak musí zajistit, aby to nevytvořil konkurenční problém pro menší operátory a nové hráče na trhu. Když noví operátoři mají využít další frekvence, které jsou k dispozici, tak by měli možnost eh, konkurovat na trhu. A proto jsme eh, jednali s členskými státy. Samozřejmě připravený případ od případu. Ty techniky, které jsme prosazovali, aby národní orgány buď poskytovaly národní roamingovou povinnost, to znamená malý operátor bude mít na určitou dobu povinnost nebo právo žádat jiného stávajícího operátora, který už má hotovou síť, aby poskytoval um, sítě přes jej, eh, služby přes jejich síť po omezenou dobu. Další způsob, jak zajistit konkurenci, je um, omezení spektra na je, až po 1 GHz. To má eh, toto omezené eh, frekvence pak musí být sdíleny co nejspravedlivěji, aby co nejvíce operátorů mohlo poskytovat širokopásmové služby, které nejlépe fungují pod eh, frekvencí 1 GHz. Takže to jsou problémy, se kterými pracujeme, společně, eh, na kterými pracujeme společně s členskými státy, zajištění liberalizace, aby licenční postupy probíhaly co nejhladčeji a občané měli k dispozici služby eh, konkurenční, což by mělo tlačit ceny dolů ve prospěch spotřebitele a ekonomického růstu. Děkuji vám za pozornost. Grazie per l'intervento. La parola Děkuji, slovo má kolegyně Tykau. Děkuji, paní předsedkyně. Chtěla bych vám poděkovat za to, že jste uspořádali tuto rozpravu a chtěla bych poděkovat našemu hostovi za to, že přišel mezi nás. Myslím si, že je škoda, že nás tady není více, více kolegů, a chtěla bych navrhnout, abychom na podzim uspořádali mini slyšení, například dvouhodinové, kde bychom pozvali komisi, experty a regulační orgány z členských států, abychom si mohli vyměnit informace o nejlepších postupech a o problémech, kterým čelí členské státy. Některé členské státy musí stále ještě překonávat překážky, nepodařilo se jim opatření implementovat a lhůtu 1. ledna 2013 eh, nestihnou. Ta lhůta tak byla stanovena, ale oni ji nebudou schopni dodržet. Kdybyste nám dali více informací o národním roamingu, tak eh, by nás to velmi zajímalo. A dále by mě zajímaly podrobné podmínky pokrytí v různých členských státech. Víme, že například v Německu existují povinnosti, že někde v některých regionech eh, jsou pouze určité frekvence eh, vysílání a teprve poté, co toto bylo naplněno v dělčích regionech, tak to bylo povoleno, tak bylo povoleno dalším provozovatelům, například ve městech, aby naplňovali další frekvence. To je nastaveno tedy tak, aby všichni měli základní přístup k těmto službám. Další věc, národní roaming. Tady bylo uvedeno, že noví provozovatelé mohou předložit žádost pro vůči jinému tradičnímu provozovateli na to, aby mohli jeho síť používat po nějakou určitou dobu. Co to znamená po určitou dobu? Jak je to dlouho? To by bylo také velmi důležité vědět. Děkuji. Omlouvám se, mám ještě vlastně jednu otázku. Co by mohly členské státy udělat, nebo jak bychom mohli pomoci členským státům aby ty země, eh, které aby, aby země dodržely lhůtu pro liberalizaci frekvencí. Děkuji. A pokud eh, se nechce přihlásit někdo další, tak dávám slovo eh, zástupci komise, aby odpověděl. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také paní Tykau. Pokud jde o vaši otázku k roamingu, je to vnímáno jako mechanismus, abychom zajistili, že ti, kteří se nově dostávají na trh, aby měli možnost eh, soutěžit eh, v poskytování služeb a zároveň splňovali eh, všechny povinnosti. Ehm, a to je to, o čem hovoříme jako o, o povinnost, nebo se tady hovořilo v souvislosti s tím pokrytím. Ale je to samozřejmě tak, že členským státům podrobně nepředpisujeme, jakým způsobem by měli dosáhnout těchto cílů. Spíše jim poskytneme takový rámec a oni sami dokážou nejlépe odhadnout, co by bylo přiměřené a nejvhodnější s ohledem na jejich podmínky a e, tedy na tu situaci, mezi, eh, tedy situace se liší mezi třeba velkým státem, kde jsou třeba už čtyři operátoři, a nebo nějakým malým státem, kde už jsou také, eh, tady je třeba těch operátorů míň, tak ta situace se samozřejmě velmi liší a podle toho se liší i ta řešení a proto se snažíme být eh, nebo dát členským státům co největší prušnost. Ale někdy v některých situacích v minulosti předtím, než bylo dostupné to nové spektrum, tak tam eh, třeba byl nějaký eh, další drobný provozovatel, který vstoupil na trh, ale eh, už tam nebylo 900 MHz s spektrum a tak tam byla možnost třeba dát přístup k 18 MHz anebo k dalšímu spektru 3 GHz a až eh, tady tady bude služba LTE nebo 4G, tak eh, aby tady provozovatelé mohli nabízet služby spotřebitelům, nebo eh, když je tam nějaký nový poskytovatel, který bude chtít poskytovat tyto stejné služby, tak N, or NRA tady bude třeba uvalovat povinnost třeba nějakému jinému provozovateli, který už má eh, licenci a má nějakou síť, která pokrývá eh, ten členský stát, tak potom bude muset poskytnout přístup k této síti v těch oblastech, kde tento malý nový provozovatel zatím ještě nemá pokrytí. Ale eh, to by mohlo být ovšem taky proti soutěži, pokud by to nebylo předem jasně vymezeno nebo uh, Eh, připraveno na pokrytí potřeb malých operátorů během krátkého vymezeného období. Eh, Německo je tady dobrým příkladem, protože abychom zajistili, že toto spektrum eh, bude zacílovat na ty nejdůležitější skupiny obyvatelstva, třeba i ve venkovských oblastech, tam, kde bylo nízké pokrytí všech různých služeb, tak tam místo toho, abychom tady začali v těch velmi eh, osídlených oblastech, tak nejprve tady byla uvalena ta povinnost na ty oblasti, které byly méně osídlené, aby se tam pokryly ty služby a aby bylo možné poskytovat eh, další sítě, tak bylo muset prokázat, že eh, investují do budování svých sítí právě ve venkovských oblastech. Na tom je patrné, jaká pružnost je poskytována členským státům. A jsou tady jasná pravidla, která zajišťují, že to není blankeček pro tyto malé provozovatele, ale opravdu musí splnit určité podmínky, budovat síť a tak dále, poskytovat ty služby tam, kde je to potřeba. Jak dlouhé období to má být, to mám říct přesně nemohu. Je to na regulátorech, aby to stanovili podle těch národních okolností. Pokud jde o e, stropy, tak tam jsme se snažili identifikovat e, nejlepší postupy, ale to musí být také zváženo v kontextu e, každého jednotlivého členského státu a tam, kde už třeba existují tři větší provozovatelé, tak je potřeba zajistit, aby žádný z nich neměl více než 20 MHz Specter. No. Takže mezi, oni třeba měli licenci, měli 900 a mezi těmi eh, pásmy 800 eh, a 900, tak v některých případech jsme to konzultovali s těmito členskými státy a doporučovali jsme jim, aby tam byl strop 20 MHz, protože eh, tady jsme dostali objektivní informace v tom, že oni vlastně tady musí poskytovat eh, přesné spektrum, kde zajišťují různé služby a musí samozřejmě zajistit dobrou kvalitu té služby eh, pro eh, obyvatele. Ale nikde to není napsáno, že to musí být 20 MHz, eh, může to být trochu méně nebo více, musí to samozřejmě odpovídat národním podmínkám v té, v té dané zemi. A někdo, některé členské státy se třeba rozhodly, že tam nebudou mít strop, pokud si myslí, že ta soutěž v té zemi vypadá tak, že by to nebylo žádoucí, a, nebo že ta situace je dostatečně zdravá, že eh, tady není potřeba to takto dělat, nebo tam mají nějaké jiné podmínky, kterými zajistí, eh, že eh, tady dokáží pokrýt ty služby a pro většinu obyvatel a poskytnout tu síť tak, jak je to potřeba. Doufám, že jsem to srozumitelně vysvětlil a dostatečně. Děkuji za vysvětlení a tím můžeme uzavřít bod číslo 22 a můžeme přejít k bodu 23. Světová konference o mezinárodních telekomunikacích v roce 2012 v kontextu digitální agendy. Děkuji vám, eh, paní předsedající, za pozvání k první prezentaci, která přichází v pravý čas. Z mé prezentace bude jasné, že jde o velice předběžnou záležitost, nicméně časem se to doufejme vyjasní. Já bych vám teď během asi deseti minut eh, dal eh, rád takový ten přehled o tom, o čem, o co tady vlastně jde, eh, jaké jsou tady problémy a jak se Evropa staví k této problematice. Tak především není nic nového, to, že svět eh, už nějakou dobu reguluje telekomunikační služby. Eh, máme eh, zde z roku 1988 mezinárodní telekomunikační nařízení a hm, toto bude také předmětem, předmětem regulace, tedy předmětem jednání na příslušné konferenci. Tady jde o to, abychom eh, měli ustavené nějaké zásadní principy, které se budou týkat poskytování a provozování mezinárodních rekonečních služeb. Proč vlastně něco takového potřebujeme? Proč potřebujeme takovouto konferenci? Eh, já jsem tady eh, převzal jeden snímek z poměrně neutrálního zdroje Tady vidíme, že současná situace telekomunikací je poněkud jiná než v roce 1988. V roce 1988 jsme měli státní monopoly na telekomunikace, dnes máme vyspělý privátní sektor. Lidé daleko více telefonují mobilně, nežli po pevné lince a kloní se spíše k datům, nežli k hlasovým službám, což je tedy podstatná změna oproti posledním 10-15 letům z tohoto důvodu mm, tedy mm, je mm, jaksi takový názor, že by se měla také trošku měnit eh, pravidla. Jak jsme k tomu dospěli, eh, není to nějaký okamžitý nápad. ITU, eh, jež přijala několik různých rezolucí a v roce 2010 eh, dospěla k závěru, že bude třeba eh, uspořádat eh, konferenci, kde se všechny předpisy mm, podrobí revizi. Tak tady máte strašnou spoustu zkratek, Wikid, Wikid, ICANN, IGF, CST, Eh, debata o internetu, o telekomunikacích a tak dále. Prostě těch debat probíhá několik a my se pokoušíme sledovat všechno, tak abychom byli konsistentní eh, naprosto tedy ve všech oblastech, což se tedy nedaří vždy, ale jde o to, abychom měli takový nějaký celkový filozofický přístup Čili máme tady eh, politické fórum pro světové telekomunikace a máme tady další organizace, eh, asi eh, nebudete znát ani polovičku, mm, ICANN, CSTD mm, a tak dále. Prostě děje se toho opravdu mnoho tak kdo se toho všeho účastní. Eh, ta písmenka jsou malá, za to se omlouvám, ale vy ty prezentace dostanete později vytištěné. Takže vidíte eh, zde členské státy, eh, jsou to členské státy ITU, to je to Mezinárodní telekomunikační unie, čili ne Evropské unie. Čili to jsou ty, řekněme, smluvní strany. Ehm, je něco jiného. Členové ITU a signatáři té eh, telekomunikační dohody. Další jsou eh, tzv. Eh, sektoroví příslušníci, to jsou operátoři, výrobci a další, ti také jsou nějakým způsobem přiznáni přizváni a také zde zaznívá hlas občanské společnosti. To je důležité zde zdůraznit v parlamentu. Členské země Evropské unie jsou členové nebo signatáři a eh, my jsme členové také jako jedna entita. A zajímavým fenoménem tady je například to, a to je vlastně součástí té přípravné konference. Mnoho těch příprav se odehrává na takovém tom evropském eh, fóru, evropské platformě. Ono tam takových těch platform a fórem je hodně. Eh, je to už eh, tedy tak dost těžko zvladatelné. No a pak tady máme ITU, tedy Unie, která sehrává roli sekretariátu. E, čili máme tady, můžeme se dočkat tři různých typů návrhů. Jedna, jedny budou tedy ze světa, můžeme říci, tedy z té pracovní skupiny Rady ITU a je to dokument, který už byl víceméně finalizován a je to vlastně jenom jakási kompilace všech návrhů. Dále existují regionální skupiny, včetně té evropské. No a pak jsou individuální členové, kteří také mohou předkládat návrhy. Čili to všechno už máme na jedné hromádce, dokumenty e, jsou v oběhu a pak e, ještě se to všechno může měnit až do okamžiku dvou týdnů před záním konference, neboť toto je Toto je termín pro podávání návrhu a tam ještě mohou nastat překvapení. Takže o čem se tam bude jednat? Eh, je to prostě napsáno nikoli právním jazykem, ale takovým spíše srozumitelným jazykem. Čili tady jsou ty typy problémů. Týká se to roamingu, zneužívání a podvody s čísly, zdaňování, transparentnost, směrování, eh, spojení, nové principy o tom, kdo co vlastně bude platit. Dále eh, je tady rozlišené řízení provozu, že my máme tady třeba eh, internetový provoz, který je jako těžko říct, odkud kam co směřuje, pak je kybernetická bezpečnost a boj proti spamu, čili to jsou vlastně ta hlavní témata v tomto kontextu. V Evropské unii jsme měli debaty, které se týkají také našich partnerů, třeba Ruska a Turecka. My jsme tady dohromady zhruba nějakých 14 stran, 10 článků. A je to vlastně příspěvek k revizi nějaké 6. či 70 stránkové smlouvy my chceme ovšem to nerozvádět příliš do, podrobnu, do podrobna. V Evropě jsme také přesvědčeni, že výsledek by měl být technologicky a tržně neutrální. A já tady přidávám ještě, že by měl obstát také do budoucna, abychom tady neměřili, nepřizpůsobovali tu legislativu technologiím, které jsou, dejme tomu, pět let staré, abychom nevylučovali nový technologický rozvoj. Dále je třeba respektovat v této smlouvě suverenitu jednotlivých členů. Takový eh, příklad třeba je Evropská unie a členské země určitě nejsou proti zabezpečeným telekomunikačním systémům. Nicméně eh, my říkáme, že Nepotřebujeme tedy, aby nám předepisovali Spojené národy, jakým způsobem to udělat, aby to bylo bezpečné. Eh, rovněž eh, něco podobného, to se týká internetu. Eh, to je taková trošku zvláštní debata, protože nejde o to, jestli internet ano nebo ne, ale internet prostě probíhá po telekomunikačních spojích, ale my v podstatě říkáme, že tato Eh, smlouva by se neměla rozšiřovat tak, aby eh, také eh, zahrnula internet do svého do své působnosti. No a také my máme Unii a máme členské země a mm, tady skutečně bychom si nepřáli, abychom výsledky konference museli ještě jednou potom projednávat a dělit to mezi členské země a Eh, komisi, čili chceme, aby to dopadlo tak, že to můžeme rovnou převzat. Samozřejmě, že tady je řada rizik. Jednak je tady o to, abychom tady měli dobře zobrazené, reflektované základní principy. Eh, další věc je, mohlo by se stát, že neprosadíme to, co prosadit chceme, ale doufáme, že to tak nenastane. Dále my tady máme řadu různých eh, předpisů a pravidel, které omezují využívání internetu a jeho inovativní charakter, prostě předpisy, které by mohly zastavit inovace, to samozřejmě asi nepřejeme. Pak je tady síťová neutralita a tady skutečně to je zásadní věc. Zde chceme připravit politiku pro Evropu a nechceme, aby to tedy bylo špatně. No a pak ještě je tady nebezpečí různé interpretace dohodnutých textů. Tady to se může stát, že ne všichni se vždy zhodneme na tom, že význam je takový, to znamená, vás to ne ovlivní a jiní tomu rozumí jinak a rozumí tomu tak, že to ovlivní internet. Čili to se skutečně může stát, ale my bychom skutečně si přáli, aby ta interpretace toho konečného textu byla naprosto jasná, aby se nakonec nezačal internet čtvrtit a dělit a podobně. My, jak už jsem řekl, vycházíme z toho, že Evropská unie je v roce 2012 něco jiného, než byla v roce 88. Máme zde navíc řadu legislativních aktů vydaných Evropskou unii a těch by se ta nová konference a ty debaty, které zde proběhnou, mohly dotknout. Samozřejmě také Evropská unie tedy se musí angažovat. My tedy jsme součástí eh, celého týmu, jako toho Evropská unie. My jsme tedy část té eh, evropské platformy, taktéž té globální platformy a my bychom si přáli zde sehrávat roli jako silná Evropská unie. Co to znamená pro Evropskou unii? Já myslím, že v určitých rezolucích eh, to už bylo řečeno, prostě je třeba, abychom hovořili jedním hlasem. Evropská komise není signatářem, není členskou zemí, má tedy jakousi speciální roli, účastní se všech těch závažných a důležitých setkání a my také hovoříme, pokud je to třeba, všem členy ITU jsou členské země. Takže to nám může trošičku komplikovat. Proč? Protože článek 218 smlouvy o fungování Evropské unie vyžaduje společnou pozici. Komise nyní tedy chystá a představuje takovéto eh, respektive spíše chystáme příslušné návrhy pro předložení do rady. Zatím to ještě nemáme hotovo, ale Evropská unie už na tom tedy pracuje tak, abychom byli připraveni a mohli tam v prosinci v Dubaji prezentovat své pozice. Dále, myslím si, že součástí debaty je také to, že je třeba včas eh, začít komunikovat s parlamentem, ženskými zeměmi, telekomunikačními společnostmi, společenskými organizacemi a dohodnout se na tom, o čem to vlastně bude a co si přejeme dosáhnout. No prostě chceme, aby to fungovalo hladce, komunikace mezi dubajským týmem, bruselským týmem, tak aby ty výsledky byly skutečně takové, jaké si přejeme. No, paní předsedkyně, jako první prezentace, já myslím, že by to mohlo stačit. Je to docela obecné, to si uvědomuji a já určitě jsem ochoten odpovídat na případné dotazy. Děkuji vám. Děkuji vám. Paní Hybner. Děkuji vám. Eh, konference, eh, která hm, tedy se už eh, odehrála hm, začátkem roku, tak ta se nezabývala všech těch všemi těmi tématy, protože tak, jak jste to představili, tak to je vlastně takové opravdu obecné eh, a spadá to vlastně do té příslušné, příslušného výboru nebo příslušného spíše eh, tady toho združení celosvětového. Já bych se tedy chtěla zeptat, jaké bylo téma a poslání eh, té konference z prosince jestli tam byla témata jako přístupnost nových technologií, eh, jaká je tady transparentnost, eh, prostě jaké jsou konkrétní závěry této konference a jaké bylo tedy hlavní téma, jestli jste tedy eh, hovořili o všem, anebo jestli se dohodli na, já nevím, na dvou, na třech tématech, technologických tématech, mezinárodní konkurence, protože víme, že se to účastní také mimo evropské země a Zda tedy, eh, zda tedy ty písemné výstupy jsou srozumitelné a všemi stejně. Děkuji. Eh, děkuji, paní předsedající. Eh, já bych vám chtěl poděkovat, poděkovat také zástupcům komise za prezentaci. Je to opravdu velmi důležité téma, protože telekomunikace jsou neviditelné a také internet je neviditelný. Přesto se jedná o nejdůležitější nástroje budoucího růstu a rozvoje. A z tohoto důvodu doufám, že v prosinci nebo možná později se opět sejdeme k takovéto prezentaci nebo kulatému stolu a já doufám, že nám budete moci předložit materiály k této prezentaci, poněvadž je opravdu obtížné všemu porozumět a všechno vědět. Ale určitě je důležité, abychom tomu rozuměli více. Protože konec konců my také budeme mít určitý vliv na toto pole, na tuto oblast. A prakticky za to je to taková ta soft oblast v Evropě a já bych skutečně byla ráda, kdybychom mohli zajistit, abychom všichni o tom věděli dost, abychom měli dostatečně, abychom byli dostatečně fundováni, pro další debatu, jak na úrovni EU, tak členských zemí, protože jinak to, co je vidět, to je, to je prostě eh, těžko viditelné na globální scéně, ale toto je vlastně ta hlavní oblast. Děkuji. Thank you, Chairman, for the... Děkuji, paní předsedkyně. Takže um, prostor pro jednání v um, prosinci bude poměrně široký, ale jedna část společnosti je vynechána uh, v jednání o uh, telekomunikační unie a to je občanská společnost vzhledem k vysokým nákladům účasti a nedostatek eh, přístupu k přípravným dokumentům a celý, celému procesu, který vede, který vede k jednání v prosinci. Plánuje komise nějak zvýšit účast um, členské společnosti na budoucích jednání ITU a Eh, jak komise soudí, že by bylo vhodné na tom pracovat. Děkuji. Prosím, slovo má komise. Nejprve ehm, poslední otázky, co se týkající se postupu a účasti, o no, procesu a účasti. Toto už probíhá dva až tři roky některé návrhy jsou závažnější než a jasnější než druhé. V současnosti probíhá diskuse o transparentnosti toho procesu v ITU a to je velice obtíž, velice důležité téma, kde Evropa um, se velice usiluje o to, aby ty dokumenty byly veřejné, které jiné části světa nejsou tak transparentní jako Evropská unie. Ale důležité je bojovat, vést tento boj, aby klíčové dokumenty byly k dispozici všude. Co se týče účasti partnerů, tak já jsem e, zmínil záměr komise se angažovat, ale to asi nestačí. Nevím, do jaké míry je eh, to transparentní. Já vidím, jaké množství organizací a osob je tam eh, zastoupeno. Je to poměrně široké spektrum. A všechny tyto delegace mají přístup k dokumentům, takže my jsme pro vysokou transparentnost a praxi pravděpodobně každý se k těm dokumentům může dostat přes různé organizace. Další věci ehm, v prosinci my se ehm, angažujeme s partnery a myslím, že ehm, mm, toto budeme mít na paměti během slyšeních, kteří, které budeme organizovat a podílet se o znalosti, které máme s vámi a s evropskými aktéry, aby se to, to dostalo jako vstup k přípravě těch akcí. Souhlasím s vámi, že občanská společnost by se toho měla účastnit. S některými jsme už mluvili, oni si jsou vědomi toho tématu. Eh, k dispozici je veřejný dokument, například na internetové společnosti, kde se vysvětluje ten typ debat, který, které probíhají. První otázka k různým tématům. Nic není ještě rozhodnuté. Já jsem se pokusil jenom vysvětlit povahu návrhů, které tam jsou. Některé jsou, vypadají návažnější než jiné, všechny je třeba řešit. Každý návrh se dostane na stůl a bude muset být uh, Mm-hmm. řešen na té konferenci. V této fázi tam nejsou žádné záměry, některé ty návrhy jsou velice široké, ale není jasné, co to znamená, protože se to takhle bude interpretovat. Některé jsou velice podrobné. Um, je to poměrně taková směsice různých typů návrhů. Všechny tyto návrhy jsou zveřejňovány a to nám také dá příležitost um, s vámi vést diskuse o podrobnostech. Um, ale není to stejné jako um, ERC, kde se to dva roky um, řešilo, tak byly technické studie, pak se to teprve dostalo na stůl. Některé návrhy přijdou ještě mm, těsně před tou konferencí a pak samozřejmě delegace to bude muset řešit. Možná to je jedna z nej, jedny z nejvíce komplikovaných jednání, kterých aspoň já jsem se účastnil vzhledem k neexistenci jaksi konsistentní um, vzniku té konference. Um, během té konference jako samotné uh, je nutné zajistit, aby byly dobré toky informací, aby nevznikly žádná překvapení. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Následující bod číslo 24. Poslední zpráva. Nadcházející balíček v oblasti kybernetické bezpečnosti. Co komise je tady pan Kalda a hned mu dám slovo, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu zastupovat našeho vedoucího oddělení pana Monte, který bohužel nemohl dorazit. Velice stručně. My všichni souhlasíme, že je potřeba jednat v oblasti kybernetické bezpečnosti. E, v těsku byly e, různé, se objevily různé útoky na internet, na zabezpečování systémy, na ekonomiku, na soukromá data. Společnost stále více závisí na internetu. Také Mm, bychom měli, mohli mít v Evropě větší růst, kdyby se internet používal více v Evropě, kdyby byla větší důvěra uživatelů, větší bezpečnost. Ale celé e, státy, celé ekonomiky jsou ohroženy a národní bezpečnost je také, eh, musí, se musí brát, ne, není budoucí brát ohled. Internet je globální, bez hranic. Nejsme v Evrop, na evropském nebo mm, národním ostrově. Musíme spolupracovat s tím, co se děje mimo EU. A proto ta strategie pro kybernetickou bezpečnost je celkové úsilí všech služeb, komise, místo předsedy komise Kruze, DG Connect, DG Home a místo předsedy Ashton se kteří se aktivně účastní této strategie. Hlavní cíl um, kybernetické bezpečnosti je zajistit bezpečný a důvěryhodný digitální prostředí, které chrání a základní práva a hodnoty. A má to tři základní směry. Zlepšovat bezpečnost sítí a informačních infrastruktury, aplikací. Kromě toho prevence v boji proti kriminalitě, kybernetické kriminalitě. Jsou odhady, že kybernetická kriminalita má ekonomickou jako hodnotu už téměř stejnou jako obchodování s drogami. A protože nejsme na ostrově, tak musíme zajistit koordinovanou, koordinovaný přístup boji proti krim, internetové kriminalitě ve spolupráci s partnery mimo EU. Mm, seznam základních akcí, které chceme řešit ve strategii pro kybernetickou bezpečnost. Zajištění toho, aby členské státy měly kapacitu chránit sítě, infrastrukturu, uživatele, občany, abychom byli schopni reagovat nejenom na národní úrovni, koherentně na evropské úrovni a pokud budou incidenty a útoky nad rámec státu, tak spolupracovat s, na ochraně sousedních států. Informační komunikační technika a Internet hrají důležitou roli při vytváření podnikatelských příležitostí, takže máme jasnou dimenzi vnitřního trhu, kde chceme využít té příležitosti, vytvořit um, evropský trh a poskytovat nejenom um, bezpečné IT, ale i další řešení. Uživatelská dimenze, Samozřejmě musíme zabránit kriminalitě a pokud k ní dojde, tak nalézt cesty, jak omezit dopad. A um, zajistit vynucování práva, to jsou otázky, um, jak forenzně přistupovat k těm incidentům, tak aby se to dalo využít u soudu. Mnohé můžeme udělat v kybernetické bezpečnosti začíná u uživatele. Musíme zvyšovat povědomí jednotlivců na vyšší úrovni, tak aby všichni si byli vědomi a věděli, jak se chránit, jak snižovat riziko a být bezpečně využívat výhod internetu. Technologie se vyvíjí velice rychle, nové aplikace se objevují, nové způsoby používání Musíme být tedy připraveni na uh, útoky, proto máme strategii zvyšování investic do výzkumu nejenom v absolutních hodnotách, ale lepší integrace výzkumu a lepší, lepší sladění s potřebami společnosti. Dále mezinárodní dimenze um, kybernetické bezpečnosti. Je, tady jednáme s našimi protějšky o tématech obecného zájmu, které přesahují čistě národní otázky. Dále prevence útoků z vnějšího světa, vyměna informací nejlepších praxe s našimi protějšky na světě. A jak eh, vypadá situace na přípravě strategie o kybernetické bezpečnosti? Nejprve máme legislativní návrh, který bude založen na článku 114 Evropské smlouvy, kde budou tři základní osy. Jednak zvyšování národních kapacit, mm, aby bylo možné efektivně reagovat na incidenty a ataky, útoky, které, kterým dojde. Dále požádáme členské státy o jmenování národního orgánu zodpovědného za tyto incidenty a kompetentní jednat s partnerskými členskými státy. Tvoříme rámec spolupráce pro sdílení informací mezi těmito kompetentními orgány a Um, s cílem bránit se incidentům na evropské úrovni. Dále budeme muset angažovat soukromý sektor pro zvyšování úrovně připravenosti a ochrany a vstupovat tržní dimenze, pro obsazovat řízení riziko, kdy kybernetická bezpečnost a ochrana aktiv se stává součástí podnikové kultury a o útoku je, útoky jsou hlášeny a pak je tam také odpovědnost v případě, že dojde k škodám, takže prozatím vám děkuji. Grazie. Parola. Děkuji, paní Andersdotter. Děkuji. Mám několik otázek na komisi, pokud jde o budoucí eh, strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti. Eh, jak chcete oddělit různé aspekty eh, této bezpečnosti v rámci vaší strategie? Například rozvíjíte zvlášť strategii pro všechno, co by mohlo být v oblasti informačních a komunikačních technologií a zajistíte také oddělení mezi těmi bezpečnostními opatřeními pro infrastrukturu, jako jsou kabely a další typy infrastruktur, eh, které přenáší informace a například eh, online službami, eh, které jsou vlastně něco jiného a je potřeba k něm přistupovat úplně jinak, než k něčemu, co fyzicky existuje. Potom druhá otázka. Pokud hodnocení rizika které plánujete pro soukromé společnosti, jestli to rozšíříte i na eh, veřejné složky, nebo tedy na veřejný zájem, tedy mít přístup k informacím bezpečné a spolehlivé komunikační systémy, eh, které budou fungovat tak, aby, eh, jak si to uživatelé přejí, a nebo budou tyto věci omezeny pouze na Eh, omezené soukromé zájmy, protože já mám pocit, že do velké míry je to o zájmy veřejného sektoru a mohl by to být, eh, toto by mohl být důležitý aspekt, který by komise mohla do toho také zahrnout. Děkuji, paní Hibner. Děkuji. Ač to tak nevypadá, tak toto téma je velice důležité pro naši budoucnost. Mohli bychom hovořit o internetu, e, který je skvělým vynálezem, ale je také nebezpečnou zbraní, především když se dostane do rukou lidí, kteří jsou ochotni zaútočit. Hovoříme tady o kybernetické bezpečnosti a je třeba si uvědomit, že tato bezpečnost je velmi nutná. Musíme ji zajistit. Já mm, vím, že už byly různé pokusy eh, získat různé bankovní údaje, ale jsou tady otázky spojené i s národní nebo mezinárodní bezpečností, protože internet nezná hranic. Je tady skutečné mezinárodní nebezpečí. Je důležité, aby jsou tady komunikace mezi členskými státy, komunikace, která je velice důležitá a Musíme si uvědomit, že ta situace může být velmi nebezpečná a proto musíme jednat. Toto se může přímo dotknout veřejných subjektů, je možné je proti sobě vlastně eh, postavit. Díky eh, přístupu k internetu také roste eh, sexuální trestná činnost. Není to otázka izolovaných osob, je to fenomén, který se šíří v mezinárodním měřítku a podle mého názoru bychom na tyto věci měli začít upozorňovat třeba mateřské školky. V rámci této strategie bychom měli zajistit tedy bezpečnost účinným způsobem, to je samozřejmě důležité, ale mám k tomu ještě jednu otázku. Hovořili jste o boji proti trestné činnosti, to je dobré. Hovořili jste o prevenci, a mě by zajímalo, jak rychle můžete reagovat v případě ohrožení nějakých webových stránek, tedy stránek, které by třeba vůbec neměly existovat. Někdy existují webové stránky, které nejsou, nemají svou základnu e, někde v Evropské unii, ale někde na nějakých malých ostrůvcích e, ztracených oceánu a mě by zajímalo, jestli máte nějaké účinné nástroje k okamžité reakce, abyste mohli takové webové stránky okamžitě uzavřít, aby jsme se nedostali do takové situace, kde by bylo potřeba eh, vzájemně požadovat po sobě mezi členskými státy povolení, aby bylo možné zavřít tyto stránky, které by vůbec existovat neměly. Takže musíme samozřejmě eh, mít zajištěnou prevenci a je potřeba mít rychlou reakci. Je možné tady reagovat opravdu blesku rychle? Děkuji za toto vystoupení a nyní eh, závěry nebo závěrem odpoví pan Kalbet s komisem. Začnu první otázkou. Pokud jde o strategii v oblasti kybernetické bezpečnosti, tak eh, my eh, se tady neřešíme některé technické podrobnosti, jak tedy různé aplikace nebo ty různé ty vrstvy té infrastruktury mají být chráněny. My tady eh, působíme na vyšší úrovni a zkrátka udáváme, že všechny ty aplikace v rámci komunikace a informatiky musí mít stejnou úroveň zabezpečení a ta bezpečnostní opatření která přijmete, musí být přiměřená riziku, eh, které by mohlo vzniknout pro uživatele. A samozřejmě nechceme mít eh, příliš náklad na řešení, eh, nepřiměřeně na řešení. Takže opravdu nám jde o to, abychom zvyšovali bezpečnost celkově a v každé úrovni by měla být zajištěna bezpečnost v infrastruktuře, na routerech, na webových stránkách, online aplikacích. Zkrátka, každý hráč musí poskytnout vhodnou úroveň zabezpečení pro tu část toho řetězce, eh, nad kterou má kontrolu. Potom otázka eh, řízení rizika to je velmi dobrá otázka. Především si uvědomujeme, že bezpečnost musí být eh, tedy úplná všude, protože ten útok půjde vždy směrem k tomu nejslabšímu článku, takže každý uživatel v tom musí sehrávat svou úlohu. Samozřejmě máme velké společnosti, které tam budou eh, sehrávat svou úlohu, eh, také veřejný sektor. Vždy, eh, kdy provoz určitého serveru nebo aplikace může ohrozit některé uživatele nebo společnosti nebo společnost, tak ten, kdo kontroluje ten systém, musí zajistit, že dobře hodnotí riziko a že přijímá přiměřená opatření na to, aby riziko bylo zmírněno. Potom otázka, jak rychle můžeme jednat na našem území, abychom odstraňovali, nebo v rámci naší působnosti, abychom odstraňovali eh, nedovolené stránky z internetu. V tuto chvíli jsme to takto podrobně v té strategii neřešili, protože eh, kroky k tomu, abyste zrušili webové stránky, budou záviset na eh, právních systémech eh, a systémech prosazování práva v jednotlivých zemích. My samozřejmě ale tady budeme mít evropskou koordinaci, to znamená, že když nějaká země nahlásí eh, trestný obsah nějakých stránek, tak potom eh, budeme informovat rychle mm, tu další zemi, aby všichni udělali tady ty kroky pro to, aby to rychle bylo zrušeno. Děkuji. Děkuji komisi, děkuji eh, všem účastníkům. Tím jsme vyčerpali všechny body na pořadu jednání. Tím pádem tedy končíme a setkáme se 3. září eh, v 15 hodin. Děkuji.